jsme se na tom takto dohodli a pracovní plán je tímto způsobem takto přijat. A nyní se dostáváme k prohlášení Evropské rady a komise, které se týkají závěrů neformálního zasedání Evropské rady z 30. ledna 2012. Nyní zde vydám předsedu Evropské rady pana Van Rompoje a předsedu Evropské komise pana Barosa. Ještě jednou vás tady velice vítám a slovo uděluji panu předsedovi Van Rompoyovi. Eh, Pane předsedo, milí kolegové, v průběhu právě uplynulých dvou let museli evropští vůdcové přijmout obtížná a někdy velmi bolestivá opatření pro stabilizaci eura. Byť to bylo nutné a e, byť nyní vidíme, že to stálo za námahu, uznáváme, že finanční stabilita je nedostatečnou podmínkou pro ekonomickou obnovu. Musíme učinit ještě více, musíme učinit ještě více, především pokud jde o hospodářský růst a zaměstnanost a právě proto předložíme Evropskou strategii e, 2020, Evropský semestr, Europlus pakt my eh, na to neustále myslíme. Březnová, eh, březnový summit se bude soustředit na strukturální růst a hospodářství eh, ve většině našich zemí v roce 2010-2011 většinou rostla. Pondělní neformální rada se soustředila na růst a zaměstnanost. Diskuze se soustředily právě na tato témata a zároveň jsme zlepšili eh, test, text dohody, fiskální dohody, která se týká koordinace stability v rámci Evropské měnové unie. Ze stanovisk stanovisek, která byla přijata, vidíte, že tomu říkáme fiskální konsolidace přátelská růstu a vytváření pracovních míst. Co tím vlastně myslíme? Pokud snížíme eh, rozpočtové schodky, ale pokud zároveň nesnížíme investice do budoucnosti, pokud budeme vytvářet pracovní místa, výzkum a eh, vývoj bude také financován a budeme zvyšovat konkurenceschopnost našich podniků. Strategie pro růst se týká mnoho aspektů, krátkodobých i dlouhodobých. Hospodářská politika a konkurenceschopnost, ale také konkur- konkrétní politika zaměstnanosti, národní kompetence, kompetence na komunitární úrovni této souvislosti jsme se soustředili na tři priority. Za prvé vytváření pracovních míst, a to především pro mladé lidi. Minulý týden se ob, jsem obdržel dopis od eh, Evropského fóra mládeže. V tomto dopise napsa, bylo napsáno, že mladé, mladí lidé v období krize a úspor nepotřebují pouze hezká slova, ale především investice. Ano, je to pravda. Právě proto jsme se rozhodnuli, že použijeme eh, evropské finanční prostředky, fondy, které jsou k dispozici, tak abychom vytvořili možnosti stáží a učednických míst. Potřebujeme podporovat inovace v jednotlivých zemích, ale nejvíce toho uděláme společně jako Evropská unie a postaráme se o to. Každý členský stát musí mít plán zaměstnanosti, což bude součást reformního plánu dané země. Druhá priorita. Musíme pomáhat malým a středním podnikům, aby získali přístup k financím, k úvěrům. Například tím, že budou lépe přístupné evropské finanční prostředky, budeme eh, snižovat objem byrokracie. Nedávné iniciativy Evropské centrální banky jsou v tomto směru také velmi užitečné. Snažíme se eh, zamezit dluhové krize a snažíme se neprohlubovat krizi ekonomickou. E, snažíme se o dokončení vnitřního trhu a snažíme se z něj získat co možná nejvíce tím, že tedy dokončíme e, trh s energetikou a digitální trh. Prioritu musí mít opatření, která nejvíce stimulují růst a vytváření pracovních míst. Rozhodli jsme se pro celou řadu časových termínů pro otevření trhu. Návrat důvěry, důvěry a nyní hovořím o krátkodobém výhledu. Návrat důvěry je velmi důležitý. Eh, podniky to potřebují velmi rychle, eh, tak jak tomu bylo v roce 2009 po finanční krize. Nedávné snížení směných sazeb může posílit export. To všechno je velmi důležité. Z krátkodobého hlediska, o tom už jsem hovořil. Cílem je to, abychom dodali důvěry při rozhodování eh, při radě v březnu. Výsledky si vyžádají určitý čas, ale není pochyb o tom, že výsledků bude dosaženo za dánského předsednictví. A nyní se pojďme podívat na samotnou smlouvu, na samotnou dohodu, protože vím, že vás zvlášť zajímá a že končí článkem, který vzbudil velkou diskuzi během posledních dvou let. Jak už jsem te, v tomto sále řekl mnohokrát, my jsme něco takového po, eh, postrádali od spuštění eura. Máme tady jeden prvek, který chce posílit ekonomické vládnutí a to jsme dosáhli během posledních dvou let. Reformy, které zahrnují odpovědnost a zároveň solidaritu. A zároveň obsahují i six-pack, což zůstává páteří naší nové architektury. Tato smlouva znamená větší odpovědnost a také větší eh, dohled. Všechny země, které se k této smlouvě přihlásily, eh, se přihlásily k těmto cílům a k tomu, že ji zahrnou do své legislativy. My potřebujeme soulad. Eh, když to bude zahrnuto do legislativy, eh, tak to bude velmi důležité pro vytváření důvěry. Představuje to důležitý krok směrem eh, k těsnější eh, rozpočtové integraci, hospodářské integraci a k silnějšímu vládnutí v rámci eurozóny. Velmi to posílí výhledy pro fiskální udržitelnost, pro dluhy v rámci eurozóny a tím posílí hospodářský růst. Sebekontrola, tento požadavek je do smlouvy zahrnut a to zároveň znamená, že se, jsme eh, dlouhodobě zavázáni ke snižování deficitu a dluhu. Smlouva zároveň mění menči, eh, většinu, která je nutná ke schvalování postupů. Eh, je tu stanoveno, že něco takového se netýká legislativy Sixpacku, což je velmi důležité pro důvěryhodnost tohoto postupu. Není to závazek směrem k úsporám, k úsporným opatřením. Jde o to, že chceme financovat veřejné výdaje eh, spíše k příjmům než k dluhům. Eh, není eh, tu nic o přílišných dluzích. Znamená to, že stále více finan... veřejných výdajů je investováno do krytí dluhu a ne do investic. A to je riziko pro náš sociální model. Podobně jako většina členů Evropské rady a podobně jako Evropský parlament bych byl raději, kdybychom eh, tyto věci mohli řešit tím, že změníme stávající smlouvy, namísto toho, abychom tu měli smlouvu zvláštní. Nicméně bohužel jsme nedosáhli jednomyslnosti, která k tomu byla potřeba. Nebylo žádné jiné řešení, než, činit, než to učinit právě takto. Nicméně eh, se budu snažit, aby nová ustanovení stála co možná nejblíže eh, smlouvám. Nebudeme tady tady vytvářet zvláštní organizaci, ale budeme se snažit posilovat naše stávající unii. Eh, podobné tomu bylo u paktu Plus a já si myslím, že budeme úspěšní i v tom, že budeme integrovat tuto smlouvu do evropských smluv. Dovolte mi, abych na tomto místě také zdůraznil, že jsem se osobně snažil o to, aby Evropa byla co možná nejvíce soudržná, ale abychom zároveň uznali specifičnost eurozóny. Naše země, když ratifikovali tuto smlouvu, nebo když ji budou ratifikovat, tak se budou podílet na vytváření architektury celého našeho našeho evropského hospodářského prostoru a zároveň e, budou zvyšovat e, konkurenceschopnost smluvních stran. Byl jsem velmi rád, že takřka všechny země tuto smlouvu podepsaly. A ta smlouva vstoupí v platnost, až ji bude ratifikovat 12 zemí. V tom nám pomohl parlament, jeho snahy e, a především tři poslanci. Roberto Goltieri, Guy Verhofstadt a Elmar Brock. Já bych jim rád poděkoval za jejich snahy. To, že parlament trval na tom, aby byla zaručena soudržnost se stávajícími smlouvami, bylo velmi důležité a utvořilo to klíčové prvky stávající smlouvy. Vedle této dohody, vedle tohoto fiskálního paktu jsme se domluvili také na vytvoření evropského mechanismu stability. Chceme ho podepsat tak, aby mohl začít fungovat od července roku 2012. Eh, chceme tedy vytvořit tento ochranný val, který zabrání tomu, aby v eurozóně došlo eh, k rozšíření eh, krize. Je to e, také předmět dohledu nebo kontroly vaše, e, ze strany vašeho parlamentu, jak jsem tedy napsal vašim zpravodajům 21. E, března loňského roku budeme znovu hodnotit přiměřenost zdrojů v rámci ESFS na příštím zasedání Rady. Eh, které se bude konat eh, za necelé dva týdny. A konečně poslední věc, byť to nebylo formálně na pořadu jednání, krátce jsme se dotkli také tři, aktu, tři aktuálních otázek, které se týkají zahraniční politiky a jsou to především eh, závěry, které byly přijaty Radou pro zahraniční záležitosti 23. ledna. Týká se to ropného embarga na Irán, o kterém rozhodli ministři zahraničí minulý týden. My tedy vyjadřujeme pobouření nad hrůzami reformy, které jsou prováděny syrským režimem a vyzýváme eh, členy Rady bezpečnosti OSN, aby přijali veškeré kroky, které jsou nutné k tomu, abychom ukončili toto utiskování obyvatelstva. Jsou to tedy dobré příklady společných snah, eh, tak jak tomu bylo i v Libii. Milí poslanci, pane předsedo, to je závěr mé zprávy. Eh, krok za krokem tedy dosahujeme úspěchu a pokroku v rámci rekonstrukce Evropského hospodářské a měnové unie pomalu se snažíme dosahovat široké schody v rámci členských států. A tak tomu bylo také na Evropské radě, která se konala minulé, minulé pondělí. Byl to pozitivní krok na cestě směrem k větší naději. Děkuji. Děkuji, pane Van Rompuy, a za komisi má nyní slovo předseda eh, Barroso. Děkuji, pane předsedo pane předsedo rady, ctění poslanci. Dovolte mi, abych vás upozornil dva, na dva hlavní aspekty neformální rady, která se konala v pondělí odpoledne. Za prvé, Evropská rada byla první, ale významný krok eh, šéfů států a vlád tom, že uznali, že nestačí, pokud se budeme soustředit na finanční stabilitu a rozpočtovou kázeň. Předložili jsme konkrétní návrhy, které se týkají nezaměstnanosti mládeže, financování malých a středních podniků. Kromě toho se komise soustředila také na otázky, které jsou velmi důležité pro naše občany, ať už jsou to pracovní místa, hospodářský růst, udržitelný hospodářský růst. To je přístup, o kterém jsme v tomto parlamentu diskutovali velmi často a já vím, že vy eh, podporujete komisi ve strategii Evropa 2020. Pohybujeme si tímto směrem, nicméně potřebujeme více kroků. Druhá otázka, které se chci věnovat, je rozhodnutí komise e, zachovat tady roli evropských institucí na základě komunitární metody v rámci nové smlouvy. Nyní tedy vstupujeme do nové fáze ekonomického vládnutí, které bude založeno na evropském semestru. To znamená, že vlády rozhodly, že byť, za, byť jsou tedy určité záležitosti v národní kompetenci, jako například zaměstnanost, měly by být pojímány jak na evropské, tak na národní úrovni. E, v důsledku velké vzájemné závislosti našich národních eh, ekonomik nemůžeme řešit hospodářské sociální záležitosti pouze na národní úrovni. Takové věci jako vytváření pracovních míst musí být řešeny jasně také na národní úrovni. Je potřeba i národní, eh, regionální eh, akce, to všechno by mělo být doplňováno aktivitami na evropské úrovni. Ekonomické problémy v Evropě nepochybně ještě nejsou u konce. Obnova, hospodářská obnova bude trvat dlouho. Nicméně my bychom chtěli zvolit komplexní přístup, který komise stanovila ve své cestovní mapě mm, směrem k růstu a zaměstnanosti. Z tohoto hlediska bylo velmi důležité, aby šéfové států a vlád se shodli na našem návrhu, který zajistí, že Evropský mechanismus stability vstoupí v platnosti v červenci roku 2012 v prosinci jsme se domluvili na tom, že v březnu znovu eh, ohodnotíme přiměřenost zdrojů v rámci EFS a ESM. Eh, hlavní poselství z té pondělní diskuze o zaměstnanosti zní, že musíme učinit více pro to, abychom využili potenciál vnitřního trhu v Evropě. Šéfové státu a vlád schválili eh, koncept komise mm, o zrychleném postupu že pro energetický a digitální vnitřní trh. Já si myslím, že se můžeme v tomto ohledu spolehnout na Evropský parlament, že tady dosáhneme v těchto jmenovatých oblastech do, dobrého úspěchu také za dánského předsednictví. A e, doufáme, že dánské předsednictví je takto také e, odhodláno plnit tyto cíle. Chtěli bychom vytvořit podmínky, které pomohou podnikům, malým a středním podnikům se rozvíjet. Malé a střední podniky vytvářely 80 pracovních míst v rámci Evropské unie za posledních pět let. To znamená, že jsou páteří evropského hospodářství a my potřebujeme, aby e, i nadále rostly a potřebujeme proto vytvářet podmínky. E, loni v září Evropská komise navrhla, že strukturální fondy e, umožní malým a středním podnikům lepší přístup k financování. Dále jsme schválili Eh, opatření, která tedy pomohou eh, financovat malé a střední podniky. Já jsem se eh, já jsem tady v pondělí požádal šéfy států a vlád, aby měli v tomto ohledu ještě větší ambice. Pokud jde o nezaměstnanost mládeže, tak jsem eh, vyzval, abychom předložili konkrétní návrhy, jak tedy můžeme zastavit tento nepřijatelný trend. Každý členský stát připraví národní plán zaměstnanosti, který se bude soustředit na nezaměstnanost mezi mladými lidmi a postaráme se o to, aby eh, čtyři měsíce poté, co mladí lidé opustí školu, byli zapojeni do dalšího vzdělávání, do práce nebo aby nastoupili na stáž. Já už jsem napsal eh, premiérům eh, zemí, aby tedy předložili konkrétní opatření směrem vpřed. Budeme se snažit tedy 22 miliard euro z Evropského sociálního fondu eh, investovat tak, abychom vytvořili pracovní místa v Evropě. Budeme se také snažit maximalizovat evropské programy, které máme, například Erasmus, Leonardo a nebo Eures. Tento program se týká volných pracovních míst. Bude to patřit do evropského semestru, tak abychom na jarním summitu mohli poskytnout konkrétní pokyny pro všechny členské státy. Kromě toho budeme podkračovat v dialogu se sociálními partnery a budeme spolu s nimi předkládat možná řešení a budeme se snažit o jejich eh, hladké provádění. Já jsem se setkal se sociálními partnery na evropské úrovni a vím, že jsou velmi odhodláni bojovat proti eh, tomuto, této hrozivé nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Dalším pozitivním krokem na neformální radě bylo to, že eh, šéfové států a vlád schválili vytvoření Evropského mechanismu stability, což je velmi důležitá e, součást globální strategie pro Evropskou měnovou hospodářskou unii. Skutečně dosahujeme úspěchu, možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, ale nepochybně dosahujeme úspěchu směrem k fiskální unii v rámci e, Evropské unie. 25 členských států také dosáhlo dohodu, pokud jde o tu fiskální dohodu. To je nepochybně důležitá součást pro obnovení důvěry v rámci našeho hospodářského prostoru. Jak víte, tato dohoda nebyla rozhodnutím komise, ale eh, neměli jsme jednomyslné rozhodnutí pro změnu Lisabonské smlouvy. 25 států ze 27 států se rozhodlo, že tuto dohodu podepíše a to je také známka solidarity eh, v rámci EU a také naše odhodlání, že chceme překonat hospodářskou krizi a že chceme překonat rozdělení mezi zeměmi, které jsou a nejsou součástí eurozóny. Komise chce společně s parlamentem e, stát především za těmito principy. Za prvé, primát evropského práva. Chceme e, aby do toho byly zapojeny všechny členské státy, aby to byla zaručena inkluzivita a aby to bylo zapojeno do smluv během pěti let. E, definitivním eh, textu nejsou žádné, eh, žádná eh, ustanovení, která by mohla omezit roli evropských institucí. Komise a všechny další evropské instituce musí sehrát důležitou roli při tom, aby byla naplněna komunitární metoda, aby to bylo zahrnuto do stávajících smluv a abychom zároveň dostatečně respektovali Evropský parlament. V rámci komunitární metody komise jednala za úzké spolupráce s Evropským parlamentem a já bych rád zdůraznil velmi důležitý příspěvek zástupů zástupců parlamentu při vyjednávání. Skutečně jsme jednali v rámci e, partnerství. Dnes chci jménem komise znovu zdůraznit e, obsah dopis, e, který byl odeslán panem komisařem Rénem panu Brokovi a panu Gautierivi mohu vás ujistit, že, je to, že to byla první rada, kde, které se účastnil Martin Schulz jako předseda parlamentu a v této souvislosti velmi důležitým způsobem přispěl k úspěchu této rady a já jsem mu velmi vděčen za to, že tedy zachoval principy, kterých se drží obě naši instituce. Je velmi důležité, aby členské státy při, přijali eh, legislativní návrhy, která, které komise eh, přijala v listopadu loňského roku, takzvaný TUPEK. Jedná se především o článek 36. E, Jde o to, abychom i nadále e, podporovali sekundární legislativu. Komise tedy bude toto navrhovat tak, abychom podporovali pak trustu a stability v rámci Lisabonské smlouvy. To jasně zaručuje, že role Evropského parlamentu v rámci ekonomického vládnutí bude zaručena do doby, než tuto novou smlouvu budeme integrovat do evropských smluv. Samozřejmě, že nemůžeme řádně reagovat na současné výzvy bez toho, abychom tady měli evro- eh, le- demokratickou legitimitu a proto tady potřebujeme spolupracovat s evropskou demokracií a evropská demokracie je stělesněna právě tímto parlamentem, který nám dává legitimitu, kterou potřebujeme proto, abychom přijali opatření, která jsou nutná pro prosperitu Evropské unie. Děkuji vám za pozornost příležitost. Děkuji panu předsedovi Evropské komise a nyní má za frakci EPP slovo kolega Dol. Vážený pane předsedo, 25 států eh, vstoupili do odpovědnosti a podepsali eh, eh, fiskální eh, unii, fiskální pakta a také navazují také na předcházející aktivity. Tak se vyslovili pro evropské řešení evropských problémů, i když některé členské státy vystoupovaly jinak, mm, není to dobré řešení. Domnívám se, že tento pakt bude ratifikován co nejrychleji energii, tak aby mohl být také využit co eh, nejrychleji eh, v smyslu eh, toho, co žádal Evropský parlament. Ekonomická krize nás vede k tomu, abychom korigovali své špatné návyky. I když je velmi obtížné, je nutné prosadit fiskální a rozpočtovou rovnováhu. Regionální a lokální schodky již nebudou přijaty nepřijatelné. Je nutné tedy eh, přijmout pozitivní eh, řešení. Eh, proto, abychom mohli bojovat proti schůdkům, je nutné učinit dvě opatření, která jsou úzce spojena. A to je také boj proti nezaměstnaným, nezaměstnanosti jednotlivá řešení jsou eh, trvanlivá i eh, přechodná. Eh, my jsme po celá léta byli spíš v závislosti. Nyní se nacházíme v situaci, kdy výdaje již nemohou být navyšovány. Druhá metoda je metoda EPP a to je metoda, kdy se snažíme o konkurenceschopné hospodářství. Mm, tak eh, také dokončíme jednotný trh. Jednotlivé texty byly eh, již odhlasovány a přijaty dlouho, zatím však nejsou eh, uplatňovány. A chtěl bych požádat komisi, aby postupovala přísně proti těm, kteří nedodržují tyto dohody a smlouvy. Každý Evropan a možná, že i e, Francie, já tedy nedělám žádné výjimky, žádný Evropan tedy musí e, vědět, e, který stát je pozitivní vůči jednotnému trhu a který je proti. Samozřejmě, že je nutné také snižovat zátěž pro podnikatele a je nutné dosahovat úspory, tak aby bylo možné zlepšit konkurenceschopnost evropské Eh, nevyužité eh, fondy by tedy měly být eh, také vráceny tak je možné pak také investovat do společných projektů. Růst a zaměstnanost mohou být zaměřeny na výzkum a vědu tak aby eh, to také vedlo ještě k dalším investicím z veřejných eh, rozpočtů. Musíme eh, nabídnout všem možnost získat schopnosti, aby se prosadili. A děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát panu Dolovi a slovo mění kolega Svoboda za politickou skupinu SAD. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Média dnes informují o tom, že v eurozóně máme eh, nejvyšší míru nezaměstnanosti od eh, po dobu za posledních 13 let. A co dělá rada? Rada se dohodne na smlouvě mimo regulární komunikární metodu, která nemá správné cíle a není jasné, zda někdy vůbec vejde v platnost. Když pozorujeme rozpolocenost a kakofonii v Evropské unii, tak zjišťujeme, že se odvíjí i nadále a dále. Ta abstruzní idea eh, jmenovat komisaře pro Řecko, který bude kontrolovat Řecko a tím podkopá demokratické instituce v této zemi. Má frakce jasně proti tomu, aby zde Řecko, řečtí občané a řecká demokracie získali jakéhosi poručníka ve formě evropského komisaře. Situace je ovšem eh, také důsledkem z toho, jak Německo nechápe nebo špatně chápe svou vedoucí úlohu. Já uznávám vedoucí úlohu Německa, je to silná ekonomika, ale eh, úlohou Německa by mělo být, aby Evropu ještě více dovedlo dohromad, do, jaksi k sobě, sevřelo ji a ne, aby ji v ní dělalo rozkol. Tak já mám pocit, že německá cesta nyní nevede do Evropy, a měla by vést do Evropy. A pokud bych měl paní Merkelové něco poradil, tak si myslím, že eh, by se měla podívat po nějakých jiných partnerech, protože budoucí eh, prezident eh, Francie se bude jmenovat Francia Hollande a my ho podporujeme. A podporujeme hlavně v jeho záměru, aby se znovu vyjednávalo o této smlouvy, aby se vyjednala nová smlouva. A myslím si, že Eh, panu Sarkozymu v rámci volebního bodu toto nepomohlo, ale uškodilo to hlavně paní Merkelové. A důležitý je hlavně obsah té smlouvy, který není v pořádku, když se podívám například na poslední vývoj v Portugalsku. Tyto závěry tedy nepomáhají. Nepomáhají zemím a ani nepomáhají trhům k tomu, aby na nich bylo více stability. Potřebujeme, aby peníze se dostaly z finančních trhů do reálné ekonomiky. Potřebujeme daň z finančních transakcí, potřebujeme, aby Evropská centrální banka měla více možností uvěrovat, potřebujeme, aby nižší příjmové vrstvy měly více peněz, protože oni tyto peníze potřebují a budou je potom také utrácet. To by mělo být naším cílem. Ano, pane předsedo rady, je tam některých pozitivní, jsou tam nějaké pozitivní elementy, například se konečně zabýváte eh, nezaměstnaností, hlavně nezaměstnaností malých, ale proč tady máme závazné smlouvy? smlouvy, které se týkají deficitních zemí a proč tam nemáme žádné sankce v oblasti nezaměstnanosti. Tam jsou jakási volná doporučení podstatě, která vůbec nemají žádnou sílu. A na závěr chci říci, že velice děkuji panu předsedovi Buskovi, že on se zasadil o to, že se na vyjednávání podíleli i poslanci Evropského parlamentu. Oni přispěli k tomu, že se smlouva vyhnula těm nejhrubším chybám. A ještě děkuji Martinovi Šulcovi, který nalezl odpovídající tón a tímto dosáhl toho, že nám bylo popřáno sluchu v evropských institucích. Tak jsme mohli společně zabránit tomu, nebo budeme moci společně zabránit tomu, aby ta špatná cesta tohoto, této smlouvy se nestala hlavní cestou. Tato smlouva musí i v budoucnosti zůstat výjimkou. A v tomto smyslu musím říci, že všichni lidé, kteří nevolili Martina Šulce, nyní musí litovat, že ho nevolili, protože on se zasadil o to, že hlas parlamentu bude v budoucnu zaznívat silněji. Děkuji. Děkuji, pane Svobodo. Kvůli obsahu posledních slov jsem skutečně prodloužil eh, vaši řečnickou dobu. Eh, je zde modrá karta kolegy Mlamsdorfa, prosím. Vážený pane Sobodo, prosím, vemte na vědomí, že stejné státy, které mají eh, obzvláště velké potíže se zadlužením, mají také eh, problémy se zaměstnaností mládeže. Eh, zaměstnanost je spíše otázka podniků. Druhá otázka. Prosím, vem, berte na vědomí, že francouzští občané budou volit svého prezidenta sami. Ja. Eine Frage ist e, takže na jednu otázku jsme tady vysvětlili, vyslechli odpověď. Samozřejmě občané si e, prezidenta zvolí, ale už se nyní jasně rýsuje, koho si zvolí a co se dělá pan Sarkozy nyní a co bude dělat po své volbě, to je jeho věc. A k té další otázce chci říct si jasně, pro mě a pro mou frakci je nezaměstnanost mladých lidí evropským tématem. Nemůžeme trpět to, že se tím Evropa nezabývá a zaměstnanost mladých je proto tak vysoká, že se příliš spolehalo na síly trhu a že nikdo nemyslel na to, že třeba přistoupit k aktivním opatření. Podívejte se na ty země s nízkou nezaměstnaností. Přijďte k nám do Rakouska, my máme jednu z nejnižších nezaměstnaností, protože u nás, a říkám to jim kolegu z EPP, je na zaměstnanost něco za ostuda. Je to ostuda, my to prostě netrpíme. A nyní za frakci liberálů a demokratů vystoupí pan Ferhostov na čtyři minuty a půl. Pane předsedo, milí kolegové, byl to summit, který se věnoval růstu a vytváření pracovních míst a růstu. Nicméně, podle mého názoru, eh, a hodnotím to stejně jako pan Doul, eh, byl to, to byl summit, který vytvořil především slova. Sedm stránek slov, sedm stránek dobrých úmyslů, ale já si myslím, že v tuto chvíli uprostřed krize nepotřebujeme slova, sedm stránek slov. My potřebujeme kroky, činy. Činy Evropské unie, či, činy evropských institucí. Dovolte mi, abych uvedl tři příklady. Pouze tři příklady. Za prvé, evropský patent – je to důležitý nástroj pro hospodářský růst v Evropě a musím vám říci, že více než rok Eh, je jeho zavedení blokováno. A proč je blokováno? Protože velké země se v tuto chvíli nemohou domluvit na obsazení křesel. To je v tuto chvíli evropská eh, realita. Ano, kolegové, je to tak, je to velmi podivné a musím říci, že dokonce dramatické, protože v tuto chvíli to vypadá, že malé a střední podniky platí za ochranu svých inovací osmkrát více než jejich americké protějšky. Já tedy žádám předsedu rady a také předsedu komise, eh, aby mi řekli, jestli skutečně nemohou přesvědčit eh, eh, Británii, Francii, tak aby sídlo toho patentového úřadu bylo v Bruselu když se nemohou domluvit, kde bude e, sídlo tohoto úřadu. Já si myslím, že je ostuda, když máme summit rady o růstu a když zároveň nejsme schopni e, zavést evropský patent v Evropě. A nyní druhý příklad. Druhý příklad projektové dluhopisy. Kolikrát jsme o tom diskutovali? Kolikrát jsme diskutovali o projektových obligacích v Evropském parlamentu? Diskutujeme o tom již čtyři roky a já se ptám, proč zítra nezastaneme s těmito, pro, proč zítra nezačneme s těmito dluhopisy? Proč je nutné čekat dva roky? Proč je potřeba čekat na dva roky diskuzí v radě a v dalších institucích? A konečně třetí příklad obrovské množství nevyužitých prostředků ve strukturálních fondech a v dalších evropských fondech. My můžeme ta pravidla změnit okamžitě. My víme, v čem je problém. Když dáme jedno euro do strukturálních fondů, tak potřebujeme také jedno euro z dané země, které se to týká. A ty země prostě v tuto chvíli nemají možnost spolufinancování. E, pojďme se podívat na Řecko nebo na Portugalsko a proto se ptám, proč není možné okamžitě okamžitě změnit ta pravidla, proč nemůžeme ta, ty nevyužité finanční prostředky, ta nevyužitá eura použít v těch zemích, které je potřebují, ať už je to Řecko nebo Portugalsko. My potřebujeme činy, ne slova, těch sedm stránek, které jsme doposud četli. Já si myslím, že v tuto chvíli máme také problém s tou, eh, s tím samotným problémem. My jsme si nyní zajistili novou smlouvu. Dobře, máme rozpočtovou káseň, sixpack, tupek, novou smlouvu. Nicméně jak eh, budeme řešit vysoké úrokové sazby, které stále máme, byť Evropská centrální banka intervenovala v takových zemích, jako je například Španělsko nebo Itálie. Víte, že eh, úrokové sazby ve výši 6% nejsou v Itálii udržitelné. Pan Monti může učinit jakékoliv rozhodnutí, přesto tyto úrokové sazby nejsou udržitelné a Itálie se nepodaří hospodářská obnova, hospodářský rozvoj se 6% úrokovou sazbou. To znamená, znamená, že my skutečně musíme eh, do boje proti hospodářské krize eh, věnovat 3 mm, biliony euro našich daňových poplatníků. Nicméně problém je to, že neustále děláme pouze polovičatá řešení. Potřebujeme strukturální řešení a strukturální řešení podle mého názoru znamená, že tedy eh, budeme mít dostatečnou disciplínu pro řešení krize. Musíme Eh, tedy vytvořit fond záchrany. To je tedy eh, můj závěr a eh, je to naprosto jasné. Pane předsedo, mám jedno poselství pro daňové poplatníky v Německu. My tedy získáváme menší úrokové sazby a e, v důsledku e, krize. Já bych tedy rád řekl vám všem, že musíme přijmout e, návrh týkající se záchranného fondu a musíme podniknout veškerou tu legislativní práci, která je nutná k tomu, abychom ho realizovali co možná nejdříve. Děkuji. Děkuji. Pan Ferhostatovi a nyní má slovo kolegyně Harms za frakci zelených. Pane předsedo, dámy a pánové, v novinách jsem se po samitu dočetla, že některé pok- někteří považují tento summit a fiskální pakt za mistrovský kousek, za mistrovské dílo, ale když se podíváme, k čemu ve skutečnosti došlo, tak já tady osobně docházím k celé jinému hodnocení. Co se vlastně stalo? Máme smlouvu, která se ještě připravuje, takže ještě nevíme, jak to tedy přesně dopadne. Je to smlouva, jejíž cílem je, aby existující stávající smlouvy Evropské unie byly dodrženy. A tuto smlouvu, vlastně tato smlouva se bude nacházet mimo stávající evropské smlouvy a takže tímto se vlastně demokracie zcela vytločí, protože tady budeme mít novou slovo, která bude mimo jakékoliv evropské právo. Nevím, zda toto je tedy mistrovské dílo. Pokud ano, tak nevím, pane Rampoji a pane Barozo, zda váš vůbec mohou brát vážně. Já vás považuji za politicky mnohem eh, chytřejší a moudřejší, než tak jak to dnes vyplynulo z vašich projevů, které se týkaly závěru samitu. Chci říci, že vše toto považuji za politickou šarádu a nemyslím si, že občané jsou příliš spokojeni s tímto krokem. Myslím si, že občané čím dál tím více chápou, že vlastně byli podvedeni touto šarádou, ke které došlo na tomto summitu. A chci říci, že když se podíváme na, tento, na ten fiskální pakt, tak docházíme k analýze, že veřejný, veřejné zadlužení je největším a hlavním problémem v krize. A jakkoliv se snažím sama chápat takovouto analýzu krize, tak já prostě nedospívám ke stejnému závěru. A že tedy Nyní se eh, vedeme spory pouze o sanaci, konzolidaci veřejných rozpočtů. Toto již po dlouhou dobu krizi ještě prohlubuje, protože to, o čem bychom vlastně měli debatovat, to je ten program proti recesi, který budeme mít pro země, které jsou v krizi, ale takovýchto program prostě nemáme. Vy tady hovoříte o deklaraci o konsolidaci v třísné krůcu a zaměstnanosti, ale to přeci byla jenom jakási vedlejší kapitola toho samitu a já se ptám, kde jsou ty peníze, pomocí chcete financovat takové to sliby. Kde je tedy ta peníze, kde jsou ty peníze, kterými chcete podložit své sliby a to, co jste ohlásili? Stačí se podívat do Řecka, do Portugalska. Podívejme se na to a Všem nám musí být jasné, jak, jaké nebezpečí tady existuje, že se nakazí další státy. Potřebuje Řecko komisaře, který bude hlídat úspory, další hororový nástroj, který si vymysleli technokrati z Bruselu. Opravdu potřebují něco takového, co si vymysleli elity, kteří dali uh, do postu šéfa řecké vlády někoho, kdo rovněž tedy velice spoří. Ne, toto řekové nepotřebí. Řekové potřebují podporu a to, aby chom jasně řekli, že si přejedeme, aby Řecko mělo lepší budoucnost. Musíme se podívat na to, jak vypadají infrastruktury, energetická infrastruktura. Tam bychom v podstatě již měli hotové programy, měli bychom evropské podniky, kteří by byli ochotné eh, investovat do Řecka. My tedy hovoříme, místo toho, abychom hovořili z řeky o budoucnosti Řecka, tak hovoříme s komisařem pro úspory o budoucnosti Řecka. To byl opravdu eh, velice, velice negativní věc. Pane Van Rompuy, já jsem se za ten summit styděla. A není na závěr, jak se bude zacházet s těmi zeměmi, které ještě nejsou v eurozóně. To je něco, co vy budete tedy muset mezi čtyřma očima vysvětlit, jak si to chcete obhájit. Já jistě nejsem nejlepší přítelkyní Donalda Tuska, ona má politici, on má politicky staré jiné pozadí než já, ale pokud jde o Evropu, když jde o Evropu, o to dívat se na ní jako na celek a nezastávat pouze partikulární zájmy ještě bohatých evropských zemí, když nám jde opravdu o evropský celek, tak si myslím, že si můžeme vzít Donalda Tuska za příklad a měli bychom ho podpořit. A že on nutně musel vést spory o své role v rámci toho uzavřeného kroužku těch velkých a bohatých, to je, myslím, něco, co je rovněž nepřijatelné. Děkuji vám. Předseda, děkuji. A nyní za frakci EKR bude hovořit na tři minuty kolega Gelenen. Thank you, um... Děkuji, pane předsedo. Vypadá to, že dneska v parlamentu vládne dohoda o tom, že byť ten, ta smlouva byla přijatá a ratifikována, což ještě zdaleka daleka není hotovo. Pokud se podíváme, co se děje ve Francii a v dalších zemích, tak to nepomůže k řešení současné krize. Co by konzervativec bych měl být potěšen, že rozpočtová kázeň a vyvážené z rozpočty jsou součástí nebo mají být součástí národní legislativy, ale e, zároveň e, si myslím, že jsme z nich odstranili keynesiánské prvky. My tady Eh, stavíme mimo zákon socialismus a já si myslím, že tato smlouva eh, tedy ruší smysl veškerých voleb. Dovolte mi, abych to řekl jako konzervativec, eh, který velmi obdivuje německý model fiskální disciplíny. Nemůžeme naši vizi vnutit zákonem, musíme také využívat síly argumentů, musíme zajistit, že úspory tady nebudou navždy, že máme světlo na konci tunelu. Nicméně pokud zrušíme možnost členských států opustit euro, tak ten tunel zablokujeme a potom odsoudíme mnoho zemí eh, k chudobě, eh, k deflaci eh, a to nebude brát konce. Mnoho zemí v Jižní Evropě podle mého názoru bude čekat dlouho, než budou mít možnost si vybrat svoji vlastní měnu. Samozřejmě, že dneska můžeme kázat e, úspory, ale kromě toho to musíme také sami činit. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá z bankéři, z bankéry na celou tu armádu a pojďme se zároveň podívat na pracovníky ve veřejném sektoru, eh, kteří byli propuštěni pro nadbytečnost. Eh, pokud ujistím, eh, ušetříme jedno euro v národních výdajích, tak ho zase spolkne evropský rozpočet. Moje skupina tedy nemá jednotný názor na vnitřní trh a budeme se snažit o to, aby vnitřní trh byl i nadále prodlubován, aby, byly zlepš- aby byla zlepšena pravidla pro veřejné zakázky, budeme se snažit o lepší provádění pravidel pro vnitřní trh. Otevření vnitřního trhu by nemělo smysl, pokud bychom neotevřeli naše trhu, trhy zbytku světa. Eh, především musíme naše trhy otevřít těm částem světa, kde je stále ještě hospodářský růst. Je to jedno opatření, které musíme učinit. My musíme našim podnikům ukázat, že jsme odhodláni zastávat se hospodářského růstu, že eh, tedy musíme činit všechna opatření, která jsou k tomu nutná a musíme také eh, vrátit příslušné kompetence na národní úrovni. To se týká eh, směrnice o pracovní době a dalších překážek pro vnitřní trh v Evropě. Evropě. Samozřejmě, že pracovní místa nemůžeme vytvářet tím, že budeme přijímat usnesení a že o tom budeme hovořit. hovořit. My jako evropští poslanci totiž vůbec nemůžeme vytvářet pracovní místa. My musíme pouze umožnit podnikatelům, aby činili věci, eh, prodávali věci a díky tomu vznikají pracovní místa, díky tomu vzniká růst a díky tomu vzniká sociální jistota. Když jsem byl eh, nový poslanec, tak jsme hovořili o Lisabonské agendě Hovořili jsme o tom, že Evropa se do roku 2010 stane nejvíce konkurenceschopnou z částí světa. Jak to tedy vypadá nyní? Jak to funguje? Děkuji. Slovo má nyní pan kolega Bisky za skupinu GUE NGL. Pane předsedo, vážené kolegyně, liberalizace eh, trhu vedla k takovému vývoji na trhu, eh, který dodnes není kontrolován. Jen radikální opatření, která by zabránila spekulacím na trzích, eh, mohou snížit krizi. Místo toho však eh, prožíváme mm, jenom eh, zostření jednostranné orientace eh, na úspory a sociální redukce. Tato radikální možnost snižování dluhů a také rozpočtů je námi odmítána a také Mezinárodní měnový fond se na tento postup dívá kriticky. Soros například hovoří o tom, že tato úsporná politika eh, vrhla Evropu do spirály eh, zadlužení. Matrická smlouva eh, také zakotvila jednotlivé postupy a nyní má být prosazeno povinné prosazování jednotlivých ustanovení a pokud toto nebude dodrženo, má to být také sankcionováno prostřednictvím Evropského soudního dvora. Toto není demokratické problematické eh, a to proto, že by se státy vzdali eh, rozpočtové eh, výsostného práva Takovéto propojení je vlastně také podmínkou eh, pro dodržování fiskální disciplíny a tím je také narušen eh, jeden eh, z principů a je obětován volnému trhu. Levice je pro obrácení této politiky. My potřebujeme pakta pro udržitelný růst a zaměstnanost. Potřebujeme programy pro investice do vzdělávání a životního prostředí. Pro všechny potřebujeme také demokratickou možnost Evropského parlamentu eh, zapojit se do debat a také eh, tuto možnost pro všechny občany. Děkuji. Děkuji, pane Bisky. Nyní za EFD pan Farač. Well, congratulations, everybody. Blahopřání, blahopřání všem. Uh, vidíte, že tady máte jasný problém s, David Kame- s Davidem Cameronem. Ať už se svetem stane cokoliv, eh, nikdo už nebude eh, přemýšlet tak jako dosud. Eh, David Cameron nyní aktivně podporuje tento hrozný pakt, tuto smlouvu. Vypadá to tak, že národy jsou ničeny, především ti, kteří se nepod, nepodvolí eh, a kteří eh, tady nepůjdou jedním směrem. Eh, ministři financí navrhli, aby tu byl evropský komisař, který bude mít velkou budovu v Aténách a bude vládnout celé zemi. Já si jsem myslel, že je to snad vtip, jak můžeme mm, něco takového vůbec vymyslet, jak by Evropská unie byla něčeho takového mm, schopna. Nyní jsme tedy zahájili jakousi kanonovou diplomaci a mm, vypadá to, že jsme se vrátili do 19. století. Nikdo dnes nemůže popřít, že eh, Řecko je pouze kolonií a to je obrovská chyba. Řecko přece není nějaká pobočka podniku, který právě zkrachoval. Řecko je národ, který má duši, který má dějiny a Eh, jsme na něj hrdí, protože oni přece vynalezli demokracii. Lidé tam trpí, mají tam nezaměstnanost mezi mladými lidmi ve výši 50%, pane Fano Rompoy, protože jsou součástí eurozóny a to je také důvod utrpení v této zemi. Vy proto neustále hovoříte o růstu, o zaměstnanosti, nicméně to se prostě nepodaří. Eh, tito lidé jsou hm, zoufalí a zoufalí lidé samozřejmě dělají zoufalé věci a a já mám strach z toho, co se v Řecku stane, pokud tedy budeme pokračovat v těchto šílených věcech. A víte, že eh, Portugalsko bude další. Pan Bronz za nezávislé pos- nezařazené poslance, prosím. Děkuji. Pan Cameron řekl, že nebude bránit evropským institucím v tom, aby se pustili do mezivládní dohody o fiskální politiky. Vypadá to tak, že tedy eh, se zdržel svého souhlasu, ale nemůže tomu zabránit. V některých oblastech by, eh, by to bylo potřeba. Článek 8 této smlouvy stanovuje, že eh, článek 273 o založení Evropské unie bude využit v příslušném smyslu, v příslušném smyslu smyslu. Jde o to, aby e, legislativa členských států e, tedy byla řešena v souladu s evropskými smlouvy, smlouvami. E, pravděpodobně nebudeme schopni pokutovat členské státy za to, že nejsou v souladu s evropským právem a kromě toho nebudeme schopni ani pokutovat státy za to, že mají nadměrný schodek rozpočtu. Článek 8 této dohody zároveň říká, že komise může iniciovat akt nějakou akci v případě, že dojde k nesouladu. Eh, článek 273 smlouvy o založení Evropského společenství ovšem hovoří pouze o eh, sporech mezi členskými státy, ne o sporech mezi členskými státy a společenstvím. Eh, v posledku to tedy vypadá, že komise nebude mít v tomto návrhu smlouvy žádnou roli, protože Evropský soudní dvůr bude moci říci, jestli daná země porušila pravidla a bude tedy povolávat tuto zemi k odpovědnosti. Pokud tedy eh, člen nové eurozóny budou chtít, aby to fungovalo, tak budou potřebovat novou smlouvu, která by byla přijata jednomyslně. Já si myslím, že by bylo katastrofické pro Spojené království, kdybychom souhlasili s takovýmto mechanismem, protože že bychom se stali otroky eurozóny a to by mělo nedozírné následky. Děkuji. Pane Bidekofere, já jsem přehlédl vaši modrou kartu. Prosím o omluvu. Komu chcete směřovat svůj dotaz? Hovořili jste o vedoucímu. Zmíně se panem Gauleiter a já tady jsem jasně proti tomu, aby se demokratické Německo srovnávalo s národně socialistickým státem a proto si přeji omluvu od tohoto pána. Není možné, aby někdo tady eh, v ohledu, eh, když hovoří o Berlíně, aby používal výraz Gauleiter, to je něco, co eh, se snaží rozmychávat nenávist mezi evropskými národy. A vy byste se měla postarat o to, aby toto se již nikdy neopakovalo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 Eh, nedělní vydání nejrozšířenějších novin eh, v Británii tento pojem použilo, ale pojďme se podívat, jak evropský projekt funguje. Máme tu německé noviny, eh, které hovoří negativně o Italech, protože jsou líní a tak dále. A naopak tady máme italské, řecké noviny, které naopak útočí na Němci a srovnávají je, nebo dávají je na obrázek s německými uniformami. Já si myslím, že to všechno tedy je realita solidarita, Nicméně to eh, znovu oživuje nacionalismus a vnáší to mezi nás spory. Pokud eh, by tu měla být eh, jedna země, tak je to samozřejmě Velká Británie, o které jsem hovořil, ale nemyslím si, že bychom se chovali přiměřeně v 21. století. Děkuji. Národní socialismus propagují zde v parlamentu ti, kteří dávají vlaječky zde na svá místa, aby dokumentovali, ke kterému národu patří a pokud vím, vy k ním patříte také. Eh, a slovo má nyní pan kolega Brok. Pane předsedo, Das Wort hat der Kollege Brok. Slovo má kolega Brok. Prosím, posaďte se. Posaďte se. Nyní vás vyzývám k pořádku, prosím, posaďte se. Pane poslance Farač, prosím, posaďte se, jinak vás vykážu ze sálu. Slovo má kolega Brok. Pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise, nejdříve bych chtěl poděkovat za to, že pan Barroso a pan Van Rompuy a jeho spolupracovníci, rovněž vyjednávací tým Evropského parlamentu, děkuji za to, že zde byla možná úspěšná spolupráce mezi všemi to, těmito výše jmenovanými. Dále chci říct, že jsme si tuto smlouvu nepřáli, my jsme si přáli společnou na komunitární úrovni, ale dobře víme, že to nebylo možné protože jste tam měli podmínku, že nepůjde o regulaci finančního trhu, ale my chceme regulovat finanční trh, aby nás toto kasíno neničilo. A proto Musíme odmítnout, co to chce Velká Británie. A když tady slyším, že dojde k tomu, že se tady vytahuje jazyk z minulosti, tak chci říci, že tato Evropská unie přinesla mír a spokojenost pro národy evropské, které zde nikdy v minulosti nebyly. A proto nechci, aby něco takového ničili takový lidé jako pan Farage a, Fara, Farač a další. Dámy a pánové, tato smlouva umožňuje dluhovou krizi, převrácenou měčinu a je tam také ten Evropský soudní dvůr a to bylo doposud se stávajícími smlouvami ne, nebylo možné a je potřeba, abychom se postali o to, aby vše ostatní se dostalo do evropského práva. Pokud tady bude podpora, tak se nám to podpoři, podaří. Potřebujeme to mít v evropském právu, tak eh, abychom tam měli spolurozhodovací právo Evropského parlamentu. A pane Barozo, vy vás prosíme, abyste co nejdříve přišli s návrhy pro provádění těchto na mm, myšlenek, abychom tam měli konkrétní realizaci balíčku pro růst, nejenom sixpacku, protože Řecko potřebují světlo na konci tunelu. Řecko musí vidět, že se provádějí práce pro budoucnost. Potřebujeme fiskální disciplínu, potřebujeme strukturní změny v těchto zemích tak aby se zmizely překážky, které brání konkurenci, to je často národní legislativa a dále. 16 miliard eur zde leží na účtě a řecká zpráva není schopna předložit odpovědející projekty, taky musíme pomoci, aby mohli využít tyto finanční prostředky. To je to, co musíme udělat, pane Svobodu. Musíme jít pomoci, aby oni byli schopni se nastartovat a vytvářet růst. Pouze o to jde a proto chci říct, paní Merklová bojuje za disciplínu, za strukturální změny a za růst. To si musíte uvědomit uvědomit. A vy zapomínáte na tu disciplínu a tímto ničíte budoucnost nadcházejících generacích, když zapomínáte stále na disciplínu. I toto je třeba v této souvislosti vidět. A poslední poznámka. Komunikární metoda je důležitá, samozřejmě i práva Evropského parlamentu, ale já jsem toho mínění, že potřebujeme tu dvojí solidaritu, kterou si přeje paní Merklová. Každý se snaží si tedy zamést před vlastním Prahem, doma si udělat pořádek a my chceme takovýmto státům pomáhat. A proto si myslím, že by socialisté měli hlasovat pro pana Sarkozyho. Toto bychom měli podpořit. A dále chci říci, že pokud by ve Francii zvítězí François Hollande a já doufám, že ne, tak eh, bude mít velké problémy a bude se muset přizpůsobit, protože jinak eh, bude Francie také eh, v podstatě v koncích. Děkuji. Pane Broko, já jsem vám výjimečně poskytl více než jednu minutu, protože vy jste byl jeden z těch úspěšných vyjednavačů za parlament, takže toto byl váš bonus za vyjednávání. Prosím, poslouchejte mě. Pane Broku, Prosím vás, alespoň mě poslouchejte. Vy jste eh, ve svém příspěvku vyvolal celou záplavu modrých karet, já je nebudu moci všechny přijmout. A takže, ale pan Madlena ano, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan Farač. Pan Farage se dotkl správného bodu. Můžeme říkat, že Evropa zajišťuje mír, ale taky jak to běží dnes, již to nebude moci běžet dlouho. To, co řekl pan Brok za svou frakci, Eh, je, bylo řečeno. Myslíte si, že je normální, aby někdo byl pod nucenou zprávou eh, bez toho, aby byl dotazován? Eh, je možné a správné, aby eurobondy byly zavedeny? Zde jsou překračovány hranice demokracie. Myslíte si, že by neměli dostat slovo spíše řekové nizozemci a aby se podívali taky na svou budoucnost? Pane předsedo, pane kolego, musíme konstatovat, že každá země musí jít svou cestou a je nutné také, aby eh, tato země dodržovala pravidla. Když už pravidla jsou stanovována, také musí být eh, také aplikována. Jde pouze o toto. A všechna opatření, která jsou eh, dnes rozhodována, mohou být realizována na úrovni národních států ve všech eh, státech, eh, jenom ne ve Spojeném eh, království, které se vyslovilo pro neúčast. A z toho důvodu tedy bychom mohli mít takovéhoto komisaře pro úspory, pokud bychom měli pravidlo, které platí pro všechny, kteří nedodržují jednotlivé systémové, systémová vodítka a není možné, aby toto bylo jenom pro Řecko. Nyní kole kolega Hughes za SND. Děkuji, pane předsedo. Stanovisko o růstu a zaměstnanosti, eh, které bylo přijato v pondělí, volá potom, abychom eh, vytvořili udržitelný růst, abychom tady měli národní strategie pro vytváření pracovních míst pro sociální soudržnost, ale potom naše politická skupina volala od počátku krize. Nicméně my jsme se tady zatím nevydali tím způsobem eh, inteligentní solidarity a to je ten sixpack, který nyní získá podobu dobu mezinárodní smlouvy. To nám zabrání v tom, abychom do budoucna eh, tedy bránili investicím. My skutečně musíme učinit více, pokud chceme zvolit inteligentní způsob. Musíme vytvořit skutečný systém eurodluhopisů, což tedy sníží úrokové sazby, veřejné zadlužení a vytvoří veřejný manevrovací prostor pro nové investice. Potřebujeme také daň z finančních transakcí, tak jak jsme to eh, navrhnuli, protože to vytvoří 200 eh, miliard euro ročních příjmů. To bude také inteligentní přístup. Potřebujeme vhodný, eh, vhodné partnerství mezi evropskými institucemi a eh, skutečně to bude inteligentní reakce na hospodářskou krizi. Pokud jde o to, co říkal pan Kelenen, tak on odsoudil skutečnost, že tato smlouva tedy staví mimo zákon socialismus, ale zároveň to tady odstraňuje veškeré plody socialismus, eh, socialismu, takže já prosím, aby toto bylo jasně řečeno do záznamu. Děkuji. Děkuji Klaviusovi a slovo má paní Bowles za frakci ALDE. Děkuji, pane předsedo. Růst vytváření pracovních míst. To byly priority na programu a nyní musí následovat konkrétní kroky. Dalším tématem byla nezaměstnanost mladých lidí, ale musíme si uvědomit, že tu máme velké množství lidí, kteří skutečně jsou nezaměstnaní. Eh, Evropská centrální banka eh, tedy napomohla změně eh, nálady, ale my si zároveň musíme uvědomit, že do příštího června musíme uvolnit 3 miliardy euro, tak aby skutečně došlo k určitému transferu. Otázka zní, jestli tato generace tomu dostojí a nebo jestli nezaměstnanost tedy bude i nadále problémem mezi mladou generací, protože oni nemají práci, nemají e, vlastní bydlení a e, to je tedy úděl e, této generace. Ti, kteří se snaží Eh, vinit Evropskou bankovní agenturu eh, právě z toho kvůli zátěžovým testům, tak eh, musí vědět, že dochází k neustálému spoždění těch, těch ochranných valů, které to celé ještě zhoršuje. Děkuji. E Pan Epping za frakci EKR. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve přivítal tu fiskální dohodu. Nicméně přichází s desetiletím spožděním, protože Evropská unie tady ne, zatím neměla takovou tu fiskální dohodu. Eh, Krátkodobá opatření, krátkodobý cíl nevyřeší dlouhodobé problémy. Eh, Portugalsko a jeho osud je nahnutý. Pojďme se podívat, jak to vypadá ve Španělsku, v Itálii. Transfery eh, nevyřeší nedostatečnou konkurenceschopnost, nezvýší daň daně, tak jak si myslí pan Sarkozy. Vždycky, když on se objeví v televizi, tak navrhuje novou daň. Já si myslím, eh, že eh, <clears throat> pan eh, Sarkozy, paní Sarkozy tady za to zřejmě přimlouvá. My tady mm, známe země, které jednou žily pod nadvládou carů. A nyní tedy e, to vypadá jinak ve světě. Pane Barozu, toto je velmi důležitá historická lekce, kterou musíme mít neustále na paměti. Nicméně konstatuji, že pan Barozo už odešel. Děkuji. Děkuji. Nyní je pan Sendergaard za GUE minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit své údiv nad výsledkem eh, eh, summitu. Je to skutečně nepochopitelné. Pokud existují země s ekonomickými problémy, pak eh, mají zaplatit určitou sankci a tím je všechno vyřešeno. Proč vlastně nikdo nepomyslel na takovýto postup dříve? Vždyť je to tak jednoduché a tak účinné. Proč eh, tato metoda nebyla aplikována pro jiné problémy, například v případě zemí, eh, kde je příliš mnoho nezaměstnaných? Eh, není to těžké, stačí dát sankci. A co se zemí, kde je příliš mnoho chudých? I tam můžeme bojovat proti chudobě na základě sankcí. Ale miliony nezaměstnaných a chudých v Evropské unii. To je přijatelné bez sankcí. Pokud ale země chce realizovat veřejné investice velkého rozměru, například pro vytváření zelených pracovních příležitostí v energetice, v solární energetice nebo větrné energetice, tak vytváří hodnoty a Eh, také zaměstnanost. Pak ale za to bude tato země sankcionována. Eh, právě proto eh, se domnívám, že je dobré, že belgické odbory protestovaly proti tomuto samitu. Paní kolegyně Cavera za EFD. Děkuji, pane předsedo. Nejnovější rozhodnutí Evropské rady přispívají k dokončení jednotného vnitřního trhu a k tomu, že se podporuje hospodářská koordinace. To, co dnes zde zažíváme, nám ukazuje, že v zásadě se pohybujeme směrem k jednotné Evropě a já chci položit tuto otázku. Pokud nám jde skutečně o to, aby Evropa byla jednotnou unii veškerých evropských zemí, tak jak to máme ve Spojených státech amerických, tak se vás ptám, je, zda jste kdy eh, zažil to, že by například poslamec z Michiganu eh, se obracel proti předlužené Kalifornii tak, jak to zde někteří evropští politikové již veřejně učinili. Já jsem přesvědčena o tom, že my všichni musíme učinit vše, co je v našich silách, proto, abychom se postarali o to, aby projekt Evropa zůstal i nadále projektem, který funguje. Není možné neodůvodněně kritizovat určité věci nebo přistupovat k prohlášením, jejichž cílem je pouze kritika, protože to jsou výpady vůči zemím, ve kterých ale žijí občané a tímto dochází k pošlapávání demokracie a demokratických postupů. Zažíváme zde postupy, kde je snaha obcházet normy Mezinárodní organizace práce či je nějakým způsobem trestat. Potřebujeme konstruktivní kritiku i toho, co, k čemu došlo v mé zemi, ale myslím si, že za tím malým Řeckem se skrývají veškeré problémy, které sebou přinesla krize. A to nejsou pouze problémy Řecka, ale všichni tvrdí sami za sebe, že oni sami nikdy žádnou chybu neudělali. Samozřejmě, problémy v Řecku existují, ale stejně tak existuje problém v celé Evropské unii. A proto my chceme apelovat na vás, na všech ty, přestaňte se konečně zabývat pouze Řeckem. My svou práci odvedeme. A ještě několik slov, eh, které bych vyslala směrem k německým kolegům. Samozřejmě určité rozdíly tady jsou, a Německo a některé další země na severu Evropy neustále požadují aby Německo převzalo vedoucí úlohu, aby ono se postaralo o to, že se dostaneme směrem vpřed. Já chci jenom poukázat na to, že to, co nyní zažíváme, sobě skrývá velké nebezpečí. Všichni, my všichni se musíme usadit k jednomu společnému stolu a přemýšlet, jak se dostat dál. Děkuji, předseda. Slovo má za nezařazené pan Madlener. Děkuji, pane předsedo. První summit o euro za devět let je u konce. Podle nás byl naprosto zbytečný, protože se tam nedomluvilo nic důležitého. Eh, zkrátka eh, se hovořilo o nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a na Řecko eh, nezbyl čas. O Řecku se nehovořilo. Proč Řecko neopustí Evropskou unii? Vždyť ani 70% snížení dluhu Řecku významně nepomůže. To víme všichni. Rozpočtová kázeň, to je takové kouzelné slovíčko pro rok 2012. Nicméně i vy, pane předsedo, víte, že eh, tím, že si budeme pouštět žilou, tak eh, nic nezlepšíme. My samozřejmě víme, že 200 euro eh, důchodu měsíčně se dá jen těžko snížit. Trhy na zlepšení nevěří. Včera to dokázali svým vývojem. Není šance na jednoznačné zlepšení. V tuto chvíli existuje v Evropě 23 milionů nezaměstnaných. V některých zemích je 50% eh, nezaměstnanost mezi mladými lidmi. Evropská unie eh, slibovala blahobyt, ale místo toho vytváří noční mury. Byli bychom velmi rádi, kdybychom byli bývali mohli hovořit do toho nového textu smlouvy, nicméně eh, všechno bylo bohužel radou schváleno, rádi bychom věděli, na čem jsme. Děkuji a nyní má uh, slovo nově zvolený předseda delegace CDU-CSU, pan Rol. Děkuji, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, pane předsedo. Myslím si, že se dosáhlo dobrého řešení. Já jsem si býval uh, Dokázala bych si představit lepší řešení, ale někdy máme prostě v politice situace, kdy je možné se snažit pouze o to nejlepší možné dosažitelné, pak být spokojen s tím, čeho se dosáhlo a pokračovat a pracovat dál krok za krokem. A to, co jsme nyní dosáhli, je přesně v línii toho, na čem jsme se dohodli před půl rokem v rámci Sixpacku, takže já tady nechápu, proč je tady tolik rozčilení. My jsme si přeci přáli, abychom šetřili penězmi. My jsme si přáli, aby tady byl pak, který se týká zadlužení. My jsme přeci říkali, že chceme podporovat růst. Teď se to sice nestává tím způsobem, jak jsme si to přáli, to je pravda. Naše kolegové se podíleli vyjednávání, snažili se co nejvíce vylepšovat a také směrem ke komunitární metodě. Elma Tyš na to poukázala. A nyní tady zažíváme show předsedů politických skupin, který tady provádějí stranickou politiku v nejhorší formě. A myslím si, že v dobách, kdy Evropa má takovéto problémy tady dělat, takovéto divadlo je naprosto neodpovědné, neodpovědné. Já jsem zcela pohoršen tím, jak se k této otázce přistupuje. Je to opravdu levná stranická politika, tady hovořit o tom, že třeba spojovat Evropu a ostatním, eh, tedy tady vytýkat, že to nedělají a pak eh, přistoupit sám k tomu, eh, že tady se rozmychává nenávist, je opravdu něco neslíchaného. A že to dělají dokonce předsedové politických skupin. Já chci říct, že tímto způsobem spolu zacházet nemůžeme a nebudeme mít tak řešení pro společnou Evropu. Děkuji, pane Rojle, předseda. Nyní má slovo kolegyně Hans protože vám chce položit otázku. Pokud to vidím správně, tak Sixpack, na který jsme se zde v parlamentu většinově dohodli, většinově tedy, ne celý parlament, že Sixpacks je evropské právo, které již funguje a já se ptám, od kdy tedy bude fungovat ten fiskální pakt a ve kterých zemích bude ten fiskální pakt a od kdy, pane Royle, produkovat tedy dodatečnou stabilitu. Pane Royle, nemůžu vám říct nějaké datum, ale půjde to velice rychle, to dobře víte a také dobře víte, že ve která rozhodnutí, ke kterým my vždy tady přistupujeme, také potřebují určitou lhůtu, než budou realizována. A vy jste přeci kritizovala obsah, vy jste nekritizovala nějaké lhůty, vy jste kritizovala obsah a také ten postup. A to si myslím je pokrytecké. Děkuji a nyní má slovo paní Trautmanová za frakci SAD. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nechtěla zde eh, provádět eh, takovou levnou politiku, pane Rail. Domnívám se, že tento pakt eh, je neúspěchem a to je mi velmi líto. Je mi to líto, protože to není účinné v krizové situaci na tomto trhu. My vidíme problémy Portugalska, Řecka. To jsou dvě země, které přispívají jako Německo Německo a Francie. I zde vidíme určité problémy a víme také, že eh, dohoda by měla uklidnit všechny, včetně obyvatelstva, eh, stejně jako aktivity eh, Evropské banky. Ale zde si musíme uvědomit to, že v parlamentu musíme být konzistentní. Máme mandát poslanců. To jsou naši důchodci, naši zaměstnanci, kteří manifestují protestovali v Bruselu. Jsou to mladí, kteří chtějí mít perspektivu. Nemůžeme kritizovat pakt, který je eh, pouze orientován na eh, úspory a přitom také oklešťuje suverenitu národních parlamentů. Proti takovýmto výsledkům musíme vystupovat a musíme předkládat eh, protinávrhy. Jen velmi rychle, pane předsedo, dnes bychom měli předložit něco jiného než pouze tento pakt. Tuto dohodu musíme znovu vyjednat na základě koordinace hospodářských politik, tak aby naši zaměstnanci a naše podniky měli opět dostatek práce. Mnohé bylo zapomněno a pouze finanční záležitost byla regulována, ale i zde musí vládnout solidarita Solidarita a spravedlnost. Děkuji paní Trautmann, nyní kolega Mauro za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl poděkovat za to, jak za těchto okolností bráníte zájmy Evropského parlamentu, ale také demokratické procesy rozhodování v Evropě. Tím jste eh, práci kolegů eh, Broka, Verhofstadta a dalších eh, ještě podpořil. Evropská růstová strategie je součástí činnosti summitu a přitom se odkazuje také na konkrétní výsledky. Já bych chtěl podpořit komisi a konkrétní výsledky. Je nutné však eh, mít nový rozhodovací proces, eh, tak aby i předem, nejenom poté, byly zapojeny výbory parlamentu. Více transparentnosti a více efektivity je zapotřebí. Eh, pane předsedo rady, dnes jste slyšel i nacionalisty, v tomto domě, kteří zapomněli, že 65 míru a vývoje v Evropě jsou výjimečnou situací v dějinách Evropy. Prosím, pomozte nám, abychom ty eh, šéfy států vedli k zlepšení evropského projektu. Pan Gualtieri na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Pokud se podíváme na komentáře k prosincovému summitu, tak zjistíme, že se říkalo, že parlament se snažil co možná nejvíce omezit škody. O to se parlament pokusil i tentokrát při těch obtížných jednáních, která se konala. Bylo to konkrétní riziko, že nová smlouva, nová dohoda ohrozí evropské instituce normami, mechanismy a postupy, které budou mimo evropského práva. Tomuto nebezpečí jsme se vyhnuli. Parlament, komise, e, e, předseda Evropské rady toto nebezpečí odvrátili prosazování této smlouvy musí probíhat v rámci evropského práva dluhová brzda bude také zapracována do návrhu smlouvy. A byť se nám tedy podařilo omezit škody, není fiskální dohoda přiměřenou reakcí na krizi, protože tady chybí některé velmi důležité aspekty. Chybí tu například omezení, nebo je tu omezena role parlamentu eh, při Eh, samitech a tento problém není ve smlouvě řešen. Parlament má jednoznačné požadavky, ať už jsou to dluhopisy stability nebo daň z finančních transakcí. Pouze díky těmto požadavkům může Evropa překonat krizi, která je touto fiskální jednosměrnou ulicí jenom posilována. Děkuji, eh, pane Gualtieri, za skvělou práci při vyjednávání a omlouvám se eh, panu kolegovi Frhovstatovi. Já jsem se eh, omlouval všem jemu. Možná je to tím, že jste předsedou frakce, že máte dvojí funkci. Nicméně se domnívám, že jste za parlament odvedli skvělou práci a ještě jednou vám všem srdečně děkuji. A nyní tedy za EPP promluví paní kolegyně prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podpořit francouzskou delegaci EPP ohledně eh, paktu eh, stability a růstu a chtěla bych eh, podpořit závěry rady. Nesmíme se zmílit, tato dohoda je důležitým krokem k lepší integraci, k eh, větší stabilitě ve finančních záležitostech. Eh, trvalý eh, růst a lepší zaměstnanost musí být dalším krokem, ale tato dohoda samotná neumožní eh, zlepšení růstu, pouze nabízí eh, pravidla, eh, která mohou vést ke větší zop odpovědnosti a větší důvěře. Eh, předseda eh, socialistů hovořil eh, také o populistické politice a mnozí také hovořili o šancích socialistického kandidáta na prezidentství Francie. Já se domnívám, že jeho deklarace jsou zcela nezodpovědné. On hovořil o znovu vyjednávání tohoto paktu který eh, přijalo 25 států. To je velmi nezodpovědné a není eh, tak eh, vůbec dodržováno to, co svazuje náš stát. Kolega Bulman, předseda SED. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážní kolegové, když vrhneme krátký pohled do tvrdé ekonomické reality, v den, kdy se konal summit, byly státní dluhopisy pro Portugalsko na 10 let ohodnoceny trhy úroky 17%, pětileté dluhopisy tam to bylo dokonce ve výši 20%. Tolik otázky, jak přispěl summit k uklidnění ekonomické situace a také tolik otázce, jak tedy nová mezi státní, mezivládní smlouva přinesla klid do dění v trzích. A když se tady klade otázka, odkud pochází ten neklid na trzích, tak možná proto, protože ekonomické údaje, jak si trochu ukazují, že nestačí, co děláme. A pane předsedo Šulci, chci vám jasně říci, že ta jasnost a odvaha, eh, pomocí které jste vystoupil v rámci toho summitu a řekli jste, ano, budeme hájet metodu společenství. Chceme konzolidovat, ale chceme také investovat pro to, aby evropské ekonomiky mohly kvést. Za to vám děkuji. Myslím si, že na této linii se náš parlament shodne a že budeme moci i nadále rozvíjet společnou hospodářskou politiku. Děkuji panu Bulmanovi a nyní má slovo pan kolega Sariuš Volský za politickou skupinu EPP. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych zmínil jednu přidanou hodnotu, které se musíme věnovat, pokud se podíváme na tento fiskální pak, na tuto fiskální smlouvu. My jsme tedy zlepšili naši test, náš test důvěryhodnosti. Eh, musíme jednat eh, ve smyslu eh, solidarity, jednomyslnosti, musíme zabránit zájemným rozporům tím bychom měli tedy zvýšit důvěru. Dovolte mi, abych k tomu, z toho vyvodil následující závěr. Měli bychom tedy eh, zvýšit důvěryhodnost tím, že tedy k tomu přidáme eh, přidanou hodnotu, eh, která bude jednoznačná. A za druhé, ze 17 členů eurozónu eurozóny 12 eh, členských států eh, plní zlaté pravidlo a 8 budoucích členů eurozóny, to znamená současných eh, 7 ze současných členů, tedy z těch čl- států, které zatím nejsou členy eurozóny, pouze jeden stát přesahuje toto, tento limit a neplní to pravidlo, sedm ne. To znamená, že je to někdy trochu naopak. Já si myslím, že to je další přidaná hodnota pro eurozónu a je nepochybně v jejím zájmu, aby ostatní státy se e, přidali k eurozóně, tak jak to zaznělo na summitu. Děkuji. Ferreira. A nyní kolegyně Eliza Ferreira za frakci SAD. Kokok, říká pan předseda. Omlouvám se, paní Ferreira. Chtěla bych říci, že tato smlouva je neužitečná a je zejména také nebezpečná. Proč? Protože posílí sankce a rigidní pravidla a to je prostě recept, který nefunguje. Kdo dokáže do... Například, když se podíváme na anorexii, tak i když tady například lékař se snaží léčit amorektika, tak také, když je pouze tvrdý na pacienta, tak tím pouze do, dospěje k tomu, že pacient čím dál tím více hubne a zemře. A toto mě přesně připomíná tu postoj, ke které má, který má summit. Ne, nezapomínejte na evropské občany. Máme tady 23 milion občanů v Evropě, které nemají zaměstnanost zaměstnání. U mladých lidí je situace ještě horší. Proč tedy komise a rada nechápe, že je důležité dát adekvátní odpověď na tuto skutečnost? přijít s odpovídajícími ekonomikami. Buďme jasní, velká recese není nic, co tady spadlo z neme. Bylo to ideologické rozhodnutí, existuje alternativa, není možné mít pouze slova, musíme jednat. Například projektové bondy, které by financovaly evropský růst, kde jsou? kde jsou daně, které by zdanily z finanční transakce, spekulativní transakce. Proč nechráníme země před těmi vysokými úrokovými sazbami, které se vyžadují trhy? Evropčí občané si nepřejí slova, ale přejí si kompetentní řešení. Děkuji paní Elize Ferejře a nyní má slovo paní Jana Kuza, frakce EPP. Děkuji. Eh, výsledky summitu mohly být eh, pozitivní ve vytváření zaměstnanosti, ale hovoříme teoreticky. Po čtyřech eh, letech po začátku krize se neukazuje jasně, že rozhodný postoj Evropské unie eh, bude prezentován. Eh, pakt právně viděno nebyl nezbytný. Bylo to nezbytné pro vynucení určité disciplíny, eh, především u těch, kteří nechtěli dodržovat pravidla. Ehm, domnívám se však, že to, co konstatujeme nyní, vše ještě zhoršuje. Já se domnívám, že krize nebude vyřešena co se týče problémů v jednotlivých zemích. Rozpočtová disciplína a úsporný program jsou nezbytné, ale bez růstu tato politika nepřinese žádný výsledek a nic pozitivního pro země, které se chtějí přizpůsobit. Paní Janako, děkuji. Nyní má slovo paní Galpelc örülök hogy az informális csúcs központi témája a gazdasági növekedés és a munkahelyek. je dobré že jsme na tomto summitu hovořili také o růstu a zaměstnanosti nicméně nemůžeme popřít že od prosince probíhá proces v jehož rámci jsou přijímána rozhodnutí o mezistátních smlouvách. Jsou to taková mezivládní rozhodnutí. Já nevím, jestli to je zároveň cesta vpřed, protože ta nová fiskální smlouva v podstatě neobsahuje více než sixpack. Já nesouhlasím eh, s tím, co tu zaznělo Například již v Sixpacku jsou zmíněna určitá opatření, na které se soustředíme nyní a proto se domnívám, že je velmi důležité, abychom eh, hospodářství neřídili pouze slovy, ale také skutky. Nejsem tedy spokojena s výsledkem, protože si myslím, že eh, nebyl učiněn společný krok směrem vpřed. Ne všichni tu smlouvu podepíší. A nebude možné, aby se toho účastnily státy, které jsou mimo eurozónu. Do konce března tedy snad budeme schopni ty výsledky nebo ty nedostatky odstranit. Děkuji. Nyní dostáváme se ke Cash a co je normálně běžně tedy ten způsob, kdy lidé se mohou spontánně hlásit o slovo, ale oni se již spontánně hlásí o slovo několik hodin a proto se budu snažit to nějakým způsobem spravedlivě rozdělit. Začneme panem Luhanem, který se eh, přihlásil již zcela na počátku. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkuji. Rád bych se vrátil k té alarmující situaci, pokud jde o nezaměstnanost mezi mladými lidmi, což byl jeden bod programu pondělního samitu. Situace mladých lidí se zlepšuje, protože um, mladí lidé jsou v podstatě pozitivními příjemci těch uh, událostí. Dopadá to na ně i pozitivně. A uh, já si myslím, že situaci můžeme ještě zlepšit tím, že budeme, uh, že dostojíme politice soudržnosti. V tuto chvíli tu máme programy, které se týkají období 2014 až 2020. A já si myslím, že komise a rada by se měly více věnovat nezaměstnanosti mezi mladými lidmi a měly by podporovat dobré programy, které bojují proti jejich nezaměstnanosti. Děkuji. Paní Podemata. Děkuji moc krát, pane předsedo, pane předsedo rady, vážení kolegové. Já samozřejmě vím velmi dobře, že někteří prohlásili eh, dnes eh, mnohé eh, záležitosti, které nejsou podpořeny všemi. Nebudu hovořit o Řecku a nebudu ani komentovat jednotlivé poznámky. Spíš bych se chtěla soustředit na ty ostatní a chtěla bych je všechny požádat, abychom společně přemýšleli o tom, kam vedou takovéto stereotypy, kam vedou ty jednostrané politické výpovědi v jednotlivých členských státech. Jistě nás to nevede k dobrému řešení krize. Pan Broka zde již bohužel není. Návrhy eh, kolegů eh, nechci tedy zatratit eh, zcela. Chceme, jak je často řečeno, pomoci určité zemi, která se snaží plnit své závazky. Jiný německý kolega Sigmund Gabriel také řekl, že když je možné si zvolit mezi vlastní národní národní hrdostí a pomocí, pak je nutné se podívat do minulosti. Oji. Oh je, slovo má pan Mitchell. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych vám poděkoval za příležitost tady hovořit. Nejprve bych rád řekl, že do určité míry jsme tedy eh, tady eh, přešli z jednoho nařízení do, do druhého. Já si myslím, že je velmi obtížné, že tady nemáme tady tu institucionální dohodu. Eh, je totiž na čase, abychom se posunuli dál směrem před. Pan Draghi řekl před dvěma týdny na výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, že tady potřebujeme především růst, ale nemůžeme mít růst, aniž by tady byla fiskální kázeň. Já s tím tady souhlasím. Já si myslím, že to je férová definice, ale prosím, eh, musíme to více zdůrazňovat. Potřebujeme víc, více zdůrazňovat růst, protože určitě potřebujeme i nové definice toho, co eh, vlastně eh, tržní hospodářství znamená. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy se mi zdá, že soukromý sektor v podstatě reguluje veřejný sektor a že tady není dostatek odpovědnosti. Já si myslím, že bychom tedy měli zodpovídat za určité části trhu. Musíme se podívat, jak to vypadá se vztahem mezi soukromým trhem a soukromým sektorem a veřejným sektorem a měli bychom tedy převzít vůči roli, tak abychom mohli zapříčinit větší růst a uh, více pracovních míst. Děkuji a nyní paní Gurmaj. Thank you very much. As many of us in the house, I am uh, some... Děkuji jsem e, trochu rozpolcená. Na jedné straně tedy si cením toho, že většina e, evropských představitelů tedy se snaží o řešení, které je dlouhodobé a není pouze ekonomické, ale zároveň si uvědomuji, že ten výsledek není adekvátní. Samozřejmě, že finanční stabilita je e, zásadní, ale podle mého názoru ten základní kořen problému spočívá v tom, že jsme se nesoustředili na růst, na zaměstnanost a na sociální inkluzi, na sociální začlenění. E, Eh, to především v některých konzervativních vládách. Kromě toho nejsem přesvědčena o eh, formě, kterou řešíme hospodářskou krizi, protože jsme nedostáli komunitární metodě, metodě společenství. Musíme více spolupracovat eh, navzdory rozdílu mezi členskými státy. Já bych chtěla zdůraznit jeden velmi důležitý bod a sice Evropský parlament je jediným voleným orgánem mezi evropskými institucemi a proto by měl mít větší roli. Děkuji, pane pane předsedo. Oh Děkuji, dámy a pánové. Teď se ještě přihlásila paní Matias. Děkuji, pane předsedo. V rámci posledního samotu pan předseda Barozu představil PowerPoint, jak jsou si didaktický materiál a tam ukazoval určité grafiky a v některých tam byly výsledky ankety, která se týkaly obtíže Evropy. A já jsem k mému velkému úžasu chci říci, že vlastně ten dopad na pracovní, pracující v celé Evropě bylo pouze prv na pátém místě eh, v rámci tohoto PowerPointu, takže velice vzadu. Eh, tam, eh, co tehdy zajímalo, bylo, byla vlastně dluhová krize. A já musím říct, že nechápu, naprosto nechápu, proč pane Rompoy, se vlády pouze zabývají úspornými opatřeními. Proč si myslí, že jediné řešení je seškrtat platy? Co si myslíte? Co vlastně je to špatné na vašich návrzích? Jsou to dvě věci. My jsme tady proto, abychom řešili problémy osob, a ne abychom tady něco fingovali, abychom něco přestírali. Prosím, odpověďte mi alespoň na tuto otázku. Předseda, děkuji kolegyně. Ještě tu otázku. Chci se tedy zeptat, řekněte mi jednu věc, předseda kolegyně. Já mohu zařadit ještě pouze dva kolegy, pak je definitivně konec. Nejdříve pan Protaševič. Děkuji, děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Dnešní diskuze a také diskuze, která je vedena v rámci evropských médií, ukazuje, že tu není, eh, že tady eh, očekávání spojená s pondělním summitem nebyla naplněna. A to je pravda. Nicméně to byl summit moudrých a dobrých kompromisů. Kompromisy samozřejmě nikdy neuspokojí všichni. Nicméně se nám podařilo dosáhnout větší fiskální kázně, rozpočtové disciplíny. Vytvořili jsme lepší vyhlídky pro ekonomiky členů eurozóny a zabránilo se, eh, podařilo se nám zabránit tomu, aby vznikla eh, dvourychlostní Evropa a aby byly evropské instituce navzájem oddělena, odděleny. Polská vláda se postarala o diplomatický útok a já děkuji za reakci. Děkuji vám, pane kolego. A poslední pan kolega. Primera vez que en este parlamento se escuchan voces de insatisfacción con... Není to poprvé, kdy v tomto parlamentu panuje nespokojenost se závěry rady. A ještě pohledování hodnější je to, že to pravděpodobně není naposledy, protože Tady se prováděla stranická politika. Soustředili se pouze na deficity, jak když jde o to, že sice některé prostředky mají být přerozděleny, to je hezké, ale to prostě nepostačí k tomu, abychom vytvářeli pracovní místa. Hovoří se o fiskální unii, ale není to myšleno z daňového hlediska. Je to jakési unie, která se snaží zmenšovat rozpočtové deficity a dochází k tomu, že se obchází naše instituce, náš parlament. Vše se řečí pomocí mezivládní smlouvy a tím se obchází veškeré další věci, které by se měly upravit, například Royal ECB. Já si myslím, že Tímto pacienta z komatu neprobudíme, jeho němoc se ještě zhorší. Předseda, dříve než předám slovo panu Ševčovičovi a panu Van Rompojovi, chci ještě něco krátce říci k postupu ke čtí. A i tento postup byl zaveden a chci poprosit předsedy frakcí, aby to ještě zvážili, abychom ze spontánně v rámci rozpravy mohli udělit slovo kolegům ke konci rozpravy. A realita vypadá tak, že postup ke HDI je pokusem mít tady jakousi, eh, mít tady jakýsi seznam rečníků sám který vlastně nutí tomu, aby pan předseda musel někomu dát slovo. Já to tak dělat nebudu, já prostě opravdu to chci rozhodovat podle spontánnosti těch přihlášek kolegů a já prosím, abychom opravdu na konci rozpravy spontánně udělili slovo těm, kteří se budou hlásit, protože jinak je to nespravedlivé. Slovo má nyní pan komisar Ševčovič, prosím. Děkuji, pane předsedo, milí pane předsedo rady, milí poslanci. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za velmi živou, zajímavou diskuzi, za všechny ty nové myšlenky, které zde zazněly, protože se domnívám, že pouze podtrhují to, že tento summit byl velmi důležitý, velmi klíčový, protože eh, v určitém období se musíme začít soustředit především na růst. A je velmi důležité, že jsme tedy tímto způsobem řešili největší obavy našich občanů, to znamená hospodářský růst a zaměstnanost. Samozřejmě, že je velmi důležité, abychom i nadále pracovali na tom, že budeme garantovat eh, ekonomické vládnutí a v tomto smyslu bych rád poděkoval eh, vyjednávačům eh, za Evropský parlament, panu Ferhovstatovi, panu Galtierovi, panu Brokovi za spolupráci, za skvělou spolupráci s Evropskou komisí. Ale nyní se pojďme podívat na výsledky summitu. Já se domnívám, že diskuze o hospodářském růstu a to pravděpodobně potvrdí i pan Van Rompuy. To znamená, to soustředění se na růst a zeštíhlení politiky směrem k růstu bylo velmi důležité. Nemohu souhlasit s těmi, kteří se domnívají, že jsme schopni vytvořit nová pracovní místa tím, že eh, odstraníme evropský sociální model. My jsme něco takového měli v Evropě v 17. 18. století a byl bych nerad, kdybychom se k tomu vraceli. Pokud, se, eh, pokud jde o nezaměstnanost mladých lidí, ta opatření, která byla přijata na Evropské radě a která se týkají toho, jak tedy eh, pomoci 7,5 milionu mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní, tak v této souvislosti je velmi klíčové, abychom přijali okamžité skutky, okamžité kroky. Členským státům byly rozeslány dopisy a my se snažíme eh, na jaře mobilizovat příslušné prostředky, což bude tedy schváleno na jarní radě. Já si myslím, že, se nám, že jsme nemohli jednat rychleji a bylo by dobré, kdyby se nám dostalo podpory a spolupráce z vaší strany i ze strany členských států. A nyní velmi důležitá otázka, která se týká hospodářského a fiskálního vládnutí. Z diskuze, kterou jsme vedli, eh, jasně vyplývá, že není možné do. Eh, dosáhnout konsolidace bez růstu. Samozřejmě, že v minulém roce jsme se neustále snažili zachránit euro, snažili jsme se zachránit Evropskou měnovou unii a nyní jdeme o krok dál. Vidíme, že došlo k určité stabilizaci a můžeme se soustředit na růst a doufáme, že to přinese výhody mnoha rodinám v Evropské unii. Podle mého názoru je důležité zdůraznit jednu věc. Když jsem naslouchal vaší rozpravě, tak jsem viděl, že někteří řečníci popisovali výsledek samitu ve velmi eh, negativních a pesimistických barvách. Já si myslím, že bylo velmi eh, výhodné, že evropské instituce navzájem spolupracovaly, že jsme dostali komunitární metodě. Evropský parlament byl zapojen do otázek ekonomického vládnutí. Evropské instituce jsou tak i nadále centrální, mají centrální roli a Eh, tato smlouva bude eh, do pěti let eh, začleněna do evropského práva. Já si myslím, že toto jsou velmi důležité výsledky samitu a měli bychom se na ně dívat pozitivně. A nyní konkrétní krátké poznámky. Souhlasím s panem Daulem, pokud jde o, té, o tu směrnici o službách. Plná implementace této směrnice napomůže sektoru služeb a navýší o 20 cizí investice, zahraniční investice. Kromě toho napomůže nárůstu HDP. Kde jinde můžeme najít takto snadný potenciál růstu? a je škoda, že tato směrnice stále ještě nefunguje, že není v platnosti a proto tedy budeme zahajovat postup kvůli nedodržení eh, pravidel, protože dva členské státy to stále ještě neimplementovaly. Eh, Mohu vás ujistit, že na Radě pro všeobecné záležitosti eh, a v přítomnosti předsedy komise jsem hm, velmi zdůrazňoval to, o čem jste tu hovořili. My bychom měli co možná nejdříve eh, přijmout rozhodné kroky. A jsem velmi rád, že nyní máme alespoň časový plán, eh, na jehož základě bychom vše měli vyřešit do červnové radě do Černové rady. A já doufám, že e, příslušné země e, dostojí svým povinnostem a že najdeme řešení, protože inovace na to skutečně čekají a je to všeobecně potřeba. Pokud jde o to, co řekl pan Svoboda, to znamená daň z finančních transakcí, anebo o komentář pana Frhovstata e, o eurobondech, Eh, daň z finančních transakcí je velmi důležitým návrhem a já bych vás rád ujistil, že komise to nevzdá. Měli jsme o tomto tématu jednu velmi obtížnou politickou diskuzi, ale, diskuzi, ale eh, nesmíme eh, dospět k tomu, že po každé obtížné diskuzi dané téma vzdáme, protože potom by žádná evropská legislativa nefungovala. Já vás mohu ujistit, že ve všech členských státech si postupně uvědomíme, že toto opatření by bylo velmi užitečné a jak e, férově by byla rozdělena zátěž v rámci finančního sektoru a jak velký regulační e, dopad by to mělo na finanční průmysl. Já tedy věřím racionálním argumentům a doufám, že tyto argumenty argumenty tedy získají navrh. Eurobondy a dluhopisy stability. Já vím, že komise se domnívá, že to je eh, skvělý nástroj pro stabilizaci. Skutečně je to dobrý nástroj. My jsme to tedy představili v našem dokumentu a vidíme, že diskuze o těchto věcech pokračuje, že je to diskuze velmi obtížná, ale zároveň se domnívám, že eh, díky těmto nástrojům zvýšíme budoucí důvěru mezi členskými státy v to, jak jsme zodpovědní, pokud jde o správu zprávu našich veřejných financí. Já osobně se domnívám, že se dožijeme dne, kdy budeme používat eurobondy, dluhopisy stability, kdy se stanou tyto nástroje velmi důležitým eh, investičním nástrojem v rámci Evropské unie. A konečně kofinancování. V tomto smyslu souhlasím s panem Frhovstatem. Je velmi důležité pomoci členským státům, které jsou v obtížné situaci. My jsme tedy uh, dočasně navýšili míru kofinancování z 75 na 80 pro Litvu, Irsko, Portugalsko. A, a pokud jde o otázku Řecka, tak eh, do 95% tedy pomáháme eh, řeckým úřadům, aby byli schopni absorbovat tyto peníze v zemi. Děkuji. Děkuji, pane Ševčoviči. pan, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak již jsem úvodem řekl, politika růstu je politika, prováděna na nejrůznějších úrovních, eh, střednědobých, eh, dlouhodobých eh, a jsou zde aspekty ekonomické a aspekty zaměstnanosti. Je zde také to, co můžou udělat jednotlivé členské státy a co může udělat Evropská unie. Krátkodobá opatření, a zde budu stručný, neměli bychom zapomenout na to, že nyní prožíváme periodu stagnace a recese, ale ale Máme za sebou dva roky pozitivního růstu eh, ve dvou procentech eh, v eurozóně i v celé Evropské unie. Čili zapomínáme na to, že minulé období eh, nebylo období recese i přesto, že zde byla určitá konsolidace. Jsou zde programy v jednotlivých státech, jsou zde také napjaté vztahy na trzích krizích, to ano, ale také jsme prožívali léta, která byla velmi výhodná. A znám to velmi dobře. V Belgii například jsme v roce 2010 a 2011 vytvořili 100 tisíc eh, pracovních příležitostí, ale mnoho jsme jich ztratili také v krizových letech. V letošním roce bude pozitivní růst a domnívám se, že v mnoha regionech regionech i zemích eh, probíhá přesně toto, že jsou zde i e, pozitivní vývojové záležitosti. Krátkodobý aspekt. Zde je nejdůležitější to, že můžeme udělat e, mnohé proto, aby euro získalo opět důvěru. E, proto mohou udělat mnohé spotřebitelé, podniky a to nás také poveze k, povede k většímu ekonomickému růstu procesu. V roce 2009, když se důvěra ztratila, eh, na úrovni bankovní, eh, tak jsme viděli, že v hospodářství došlo k nárůstu zaměstnanosti a právě na to musíme navázat. Poslední měsíce nebyly tak katastrofické, jak mnozí říkají. Například Eh, v Německu se snížily eh, negativní vojové eh, křivky i také v Itálii, i ve Španělsku. Samozřejmě, že neříkáme, že jsme u cíle, ale vidíme určitý pozitivní obrat. Nebudu hovořit o Irsku, kde došlo ke snížení o 7 zhruba. Je to dostačující? Určitě ne. Eh, je zde však určitý bod zvratu? Ano, tento bod tady je. Krátkodobě tedy eh, není eh, řešením eh, vydávat více peněz a navýšovat schodky. Toto řešení není vhodné, toto řešení bylo neúspěšné a na evropské úrovni jsme viděli také státy, kde se fiskálně stimuloval růst, ale měli bychom se vrátit ke zlatému pravidlu a mít určitou rovnováhu ve schodku tak aby ten schodek byl spíš strukturální. Čili zde máme určitý prostor je nutné postupovat strukturálně a nikoliv nominálně, tedy mít kdykoliv schodek 0,5. Je nutné to vždy posoudit a vytvářet vhodné struktury. Krátkodobě však eh, všechny nevýhody mají také svou výhodu. Každé snížení eura eh, také pomáhá vývozu z našich zemí a eh, tyto výhody mohou být značné. Dlouhodobě se hovoří o strategii do roku 2020. Mnozí se tomu vysmívají, hovoří o Lisabonské strategii. Ale strategie 2020 byla integrována do Sixpacku i do evropské strategie eh, globální. Zde vidíme však, že je nezbytné více angažovanosti eh, v, také v oblasti větší eh, zaměstnanosti. Je nutné toto prosadit v Sixpacku. Eh, dlouhodobě je nutné toto všechno realizovat. Krátkodobě jednotlivá opatření již byla připravena proto, aby ta realizace byla úspěšná. Co se týče evropských patentů, ano, jsem také zklamán. Jsem demokrat a dívám se na to z hlediska eh, také eh, určitých eh, pozitiv. Já jsem začínala v politice v 70. letech, kdy se říkalo, že v radě jsme nedokázali dosáhnout výsledku pro evropské patenty. To bylo v roce 78. Nyní jsme mnohem dál a za belgického předsednictví, ano, za belgické belgického předsednictví za určitého premiéra, kterého znáte, bylo možné na základě posílené spolupráce eh, se prosadit. Nyní je před námi poslední etapa a to bude trvat několik týdnů. Ale dánské předsednictví, jsem si jist, velmi jist, toto předsednictví nalezne řešení tohoto problému. Potom jsou zde ekonomické záležitosti a sociální záležitosti nebo politika zaměstnanosti. Je nutné si uvědomit to, že na evropské úrovni je možné přijmout tam mnoha řešení, mnoha opatření opatření, je možné pracovat na jednotném trhu, je možné mobilizovat evropské fondy, eh, je možné snížit úroveň kofinancování. Eh, Více eh, předseda komise dobře toto připomněl, jsou zde projektové dluhopisy a tak dále. Je nutné však také sdělit, že nejvíce práce je na úrovni národní, na úrovni národních parlamentů parlamentu. Zde můžeme vyžadovat to, abych se do toho vložili a je nutné je také sankcionovat, pokud to neudělají. Toto je také součástí evropského semestru. E, nemohli bychom jinak vysvětlit, proč existuje takový rozdíl mezi Německem, Rakouskem, Nizozemskem a jinými státy, co se týče e, úrovně nezaměstnanosti e, mladých. V určitých zemích je nezaměstnanost chybovost 8% a jinde ale 50%. To je dáno politikou v minulosti eh, jednotlivých eh, států. Nyní však eh, můžeme iniciovat vlády jednotlivých států, aby přijali dobré příklady, jako je rakouský příklad. Zde je možné eh, také přijmout ono finanční podporování té zaměstnanosti a závěry Evropské rady jdou tímto směrem. Eh, já bych eh, je tak nezesměšňovala. Je zde však eh, tedy strana ekonomická, sociální a, jak již jsem řekl, také to, co je možné udělat na evropské úrovni a na úrovni národní. Co se týče paktu, dohody, eh, když tedy srovnáme eh, vše to, co bylo řečeno před závěry, a s tím, co jsme řekli teď, co jsme slyšeli teď, mohu říci, že jsme dobře pracovali. Pracovali také na úrovni tohoto parlamentu. Velmi mnoho se pracovalo na zapojení této mezivládní dohody do filozofie evropských smluv. Samozřejmě, že je nutné se velmi snažit, aby za pár let jednotlivé státy státy, eh, včetně mého, přijali eh, tuto dohodu do evropských eh, smluv jako takových. Domnívám se, že však nabízí mnohé konzistentní body. Je zde však také určité riziko. Riziko toho, že bychom udělali Evropu ve dvou rychlostech. 25 jsme nalezli řešení, bohužel ne eh, v 27, ale 25. To znamená, že eh, mimo eurozónu eh, je 8 států, které projevily svou solidaritu a dohodli jsme se. Dohodli jsme se na tom, co se týče států mimo eurozónu, které které ratifikují tuto dohodu, aby se mohli zúčastnit eh, summitů eurozóny, aby mohli být při všem, eh, co je eh, důležité v této dohodě. Dohodli jsme se tak, že bylo možné co nejvíce dodržet konzistentnost a soudržnost. Toto jsem říkal již před jednáním a to, co bylo řečeno nyní, eh, tomu odpovídá. Ta cesta byla velmi důležitá a velmi úspěšná. Jsem tomu rád. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám také za trpělivost. Trochu jsme překročili náš časový rámec, ale rozprava byla důležitá. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání to je doba vyhrazená pro otázky místo předsední komise vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Já počkám, až se řady v sále poněkud uklidní. Yo me Kolega Brok. Vítám zde paní banku Eštnovou, je nám ctí a potěšením.